od frakcí EPP, EKR, Zelení ale a ENL žádosti o změny jistých nominací ve výborech a delegacích. Tyto změny budou obsaženy v zápisu, pokud do přijetí zápisu nebudou předloženy námitky, tato jmenování budou považována